obchodní politiky a budeme mít díky tomu stále těsněj, těsnější unii i v oblasti zahraničního obchodu. Děkuji. A teď uzavřeme konečně rozpravu. Hlasovat se bude zítra v poledne. Následující bod na pořadu jednání je další zpráva pana Vitala Morejry. A je to makrofinanční pomoc Kyrgyzské republice. Máte slovo, pane Moreiro, už velmi dobře znáte postup. Víte, že máte 6 minut, 4 na začátku a 2 minuty na závěr, takže využijte svůj čas, jak uznáte nejlépe za vhodné. Zdá se, že dneska je můj den. Je mi opravdu líto, že teď nemám dobré zprávy pro parlament, ale prosím vás, abyste znovu podpořili mé stanovisko a stanovisko výboru INTA Evropského parlamentu. Naše stanovisko v této chvíli je takové, že bojujeme proti radě. Můj výbor INTA navrhuje, aby byl schválen návrh komise předložený v prosinci 2011, pokud jde o makrofinanční pomoc Kyrgyzské republice, která by dosáhla maximálně 30 milionů eur. My jsme schválili pozměňovací návrh který by zajistil, aby se zabránilo konzultačnímu postupu. Bohužel nebylo možné dohodnout se s radou v, tém, v tomto bodu. A výbor pro mezinárodní obchod tohoto parlamentu podpořil velkou většinou následující stanovisko. Pokud budeme postupovat postupem komitologie, což je tedy věc, která byla spochybněna, tak memoranda o porozumění o makrofinanční pomoci v tomto případě musí probíhat na základě poradního postupu, tak jako se tomu stalo i v minulosti, například v případě Ukrajiny a Moldavska. A také v souladu s tím, jak navrhuje Rada, a Rada prostřednictvím členských států má právo veta o výkonných pravomocech komise. Rada si myslí, že obecnou normou by měl být studijní postup a ten postup poradní by měl být opravdu výjimečný, měl by být použit pouze u dobře podložených případů. Kromě toho víme, že Rada jasně změnila stanovisko v této oblasti, protože než přistoupila na poradní postup u dohod v oblasti makrofinanční pomoci, u Ukrajiny a Moldavska to udělala. To je sváru mezi parlamentem a radou v případě eh, Kyrgyzské republiky a Gruzie. Není ani tak o tom, zda země splňují podmínky. My podporujeme, aby byla těmto zemím poskytnuta pomoc, ale je zde politický problém meziinstitucionální problém. Musíme vědět, jaké způsoby kontroly musí členské státy uplatňovat. A další politická otázka, která je spojena s tou předcházející, spočívá v tom, zda parlament může prostřednictvím nebo tedy vystoupit, i když nemáme stejnou pravomoc kontroly nad komisí jako rada a členské státy. Proto by parlament měl rozhodně hájit své pravomoci, kterému uděluje Lisabonská smlouva. Musíme jasně říci, že nemůžeme přistoupit na instrumentalizaci rady, aby se znovu získala zpět kompetence, které teď sdílí s Evropským parlamentem. Musíme jasně radě říci, že tato strategie se nemůže použít jako pomsta a také není možné, aby rada v oblasti Kyrgyzské republiky a Gruzie zaujal zcela, zaujala zcela výjimečné stanovisko. Děkuji a teď má slovo pan komisař, aby jménem komise reagoval na vystoupení zpravodaje. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Dovolte, abych eh, začal tím, že řeknu, že makrofinanční pomoc Unie je zásadním instrumentem v našich vztazích mezi sous- se sousedními a kandidátskými státy. Vzhledem k negativnímu dopadu eurodluhové krize na naše sousedství bychom měli doplnit IMF stabilizačních zemí, které jsou blízko Unie. Je to v našem, v našem zájmu, politicky i ekonomicky. V tuto chvíli však makrofinanční pomoc je zablokována. Dva roky od té doby, co komise přijala víceletý finanční návrh pro eh, Gruzii v lednu 2011, parlament a rada se nebyly schopni dohodnout na využití postupu komitologie, jak právě správně řekl profesor Moreira. Komise věří, že je zásadně důležité nalézt řešení zda, by, zda konzultační procedura má být eh, aplikována na přijetí memoranda o porozumění. V zájmu Kyrgyzské republiky a Gruzie, o které mm, ta, ta dlouhá zdržení v rozhodování dostali Evropskou unii do obtížné situace. Ztrácíme kredibilitu vůči těmto strategickým externím partnerům. Dále hrozí zablokování nadcházejícího návrhu EMFE. E. Bude, se to, bude to ovlivňovat i vztahy EU s Egyptem a e, Jordánskem a Armenií, které e, požádali o tuto pomoc. Ehm, komise vyzývá parlament, aby pokračovala v dialogu s radou a snažila se překonat tento blok. Pane předsedo, Domnívám se, že je zcela zásadně důležité pro rovnováhu mezi komisí a Evropským parlamentem a radou. Jak správně řekl pan profesor Moreira, je důležité, abychom Lisabonskou smlouvu uvedli v praxi a současně respektovali nejenom literu, ale také ducha této dohody. Není pochopitelné, že po třech letech nejsme schopni se dohodnout na takto citlivém tématu a důležitém politickém nástroji pro evropskou politiku pro sousedství a sousední země. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. A teď dostanou slovo řečníci vystupující za své parlamentní frakce. Jako první za frakci Evropské lidové strany má slovo na dvě minuty kolega Bartoloci. Děkuji, pane předsedo. Dnešní rozprava o uvolnění makrofinanční pomoci Kyrgyzské republice nám umožňuje zamyslet se nad realitou této země. Před dvěma a půl lety Kyrgyzská republika zažila závažnou krizi, vnitřní krizi, která ji politicky a také hospodářsky oslabila. Dnes můžeme konstatovat, že situace země se stabilizovala a ústavní reforma a parlamentní a prezidentské volby odstartovaly ty potřebné reformy, potřebné k tomu, aby země vyrazila na cestu k demokratické stabilizaci. Evropská unie se několikrát vyjádřila, že chce podporovat tento pokrok dosažený Kyrgyzskou republikou a uvolnění finanční pomoci této zemi by bylo důležitou podporou pro uskutečnění demokratických a socioekonomických reform. Proto doufám, že probíhající právní spor mezi třemi institucemi, který neumožnil dohodu, bude rychle překonán a že co nejrychleji ta dohodnutá pomoc bude Kyrgyzské republice poskytnuta. Tato situace a toto zpomalení, kromě toho, že má přímý dopad na tuto zemi, která očekává podporu, podle mého názoru poškozují také samotný obraz Evropské unie, protože se tím spochybňuje její věrohodnost a spolehlivost, mezinárodní spolehlivost. Nedávno jsme jako delegace Evropského parlamentu, které jsem předsedal, navštívili Kyrgyzskou republiku. A právě u těchto otázek bylo zdůrazněno, že tyto země mají pocit, že evropské instituce hrozně dlouho realizují svá rozhodnutí, která ohlásí. A já myslím, že toto může být důležitý prvek k tomu, abychom dali větší věrohodnost evropským institucím a také, abychom přispěli ke stabilizaci a boji proti terorismu v oblasti Střední Asie. To je velmi důležité pro mezinárodní bezpečnost. Děkuji. Děkuji, pane Bartoloci. A za socialisty má na minutu a půl slovo pan Kutaš. Děkuji vám, pane předsedo, a já vítám tento návrh na mikrofinanční pomoc Kyrgyzské republice. Myslím, že tato částka pomůže této republice čelit vážným finančním a sociálním problémům, jimž musí čelit v důsledku ekonomické a finanční globální krize a také některým nešťastným okolnostem eh, a událostem z roku 2010 eh, korupce a autoritářská vláda eh, zkomplikovala postup této země k demokracii a navíc pokus o uspořádání voleb byl poznamenán etnickým násilím, při nichž přišlo několik lidí o život. A tato finanční pomoc by měla přispět k eh, implementaci demokratické reformy, tak jak to bylo bilaterálně dohodnuto mezi Kyrgyzstánem a Evropskou unii. A já se domnívám, že evropská diplomacie by mohla sehrát významnou roli v podpoře lidských práv ve Střední Asii. Děkuji. Er Teď se hlásí o slovo pan Kazak. господин председател. Уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. Děkuji, pane předsedo, pane komisaře, vážení kolegové. I když Kyrgyzská republika je mimo eh, rozsah EME, eh, pro demokratické úsilí kyrgyzské vlády, která usiluje o reformy, mm, udělali z této republiky klíčového partnera EU. Unie je jednou z hlavních dárců ehm, této pomoci a poskytuje 30 milionů euro. My, liberálové, eh, jsme znepokojeni finančním managementem centrální banka a ministerstvo financí Krymské republiky i administrativní postupy, mm, dodržování předpisů. Mm, znepokojí nás lidská práva po mm, nárůstu mezietnických napětí v zemi, ale věříme, že Kyrgyzská republika podniká vhodné kroky, aby mohla přijmout evropské financování. Pokud se to podaří, vyšle to signál ostatním zemím regionu, že Unie je připravena podporovat státy, které jdou cestou demokratizace. Nicméně, pokud ten výsledek bude negativní, komise by neměla váhat pozastavit platby na A, Um, pokud se ta situace zhorší, tak bychom měli využít eh, principu méně, méně. Co se týče klíčového tématu, o kterém hovořil pan Moreira, o komitologii, rámcové dohodě, makrofinanční pomoci třetím zemím, věřím, že komise a rada a parlament samozřejmě potřebují, no, měli by stanovit pří, jít příkladem a dosáhnout kompromisu, aby mohla být implementována Lisabonská smlouva. Děkuji. Teď má slovo paní Kil Nielsen. Děkuji, pane předsedo. Po etnickém násilí v červnu 2010 na jihu země a přijetí nové ústavy se Kyrgyzstán vydal na cestu demokratizace. Evropská unie správně podporovala tuto chudou zemi zasaženou hospodářskou krizi. Kyrgyzstán byl vybrán za pilotní zemi pro evropský program, pilotní program podpora demokracii. Od té doby se situace zhoršila. Přes důkazy o mučení ve vězení k doživotnímu vězení byl odsouzen jeden Uzbek ve věku 61 let. a Jeho eh, proces je symbolem neúspěchu národního usmíření. Na jihu vládne úplná beztrestnost. Sami orgány, sami úřady blokují toto usmíření. Je tam nacionalismus a rasismus. Evropská unie kritizuje etnické napětí. V hlavním městě tři bratři Saipovovi novináři byli v roce 2007 zavražděni. Také místní KGB zatkla jednoho novináře a zabavili mu počítač a jeho materiály. Jsou vyslýcháni obhájci lidských práv a je to velmi je to velmi v rozporu s lidskými právy. Paní Eštonová se nevyjádřila ani eh, k odsouzení Askarova, ani k tomu obtěžování obhájců lidských práv. Evropa nemůže už poslepu dále vydávat svou pomoc, když se situace v Kyrgyzské republice zhoršuje. Má frakce nebude hlasovat pro tuto pomoc. My musíme podmínit svou rozpočtovou pomoc Kyrgyzské republice konkrétními reformami a pokrok, pokrokem v boji proti korupci. Děkuji, pan Paška. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane komisaři, ekonomické problémy vyvolané hospodářskou krizí v roce 2009 vedly k Kyrgyzsku k plodovém povstání a etnickým násilnostem. Současné vládě se podařilo stabilizovat politické poměry a realizovat demokratické reformy a dovést zemi k demokratickým volbám. Rychlý proces demokratizace Kyrgyzstánu je však ohrožen hospodářskou nestabilitou a podle analýz Mezinárodního měnového fondu eh, bude potřeba v roce 2011 až 2012 prostředky na pokrytí finančního deficitu ve výšce 330 milionů eur. Evropská komise nám navrhuje zapojit se do mm, mezinárodní pomoci Kyrgyzstánu finanční pomocí ve výšce 30 milionů euro, z čehož polovina by měla být vyplacena pojsk, mm, formou půjček a polovina formou grantu. Pokud by se naplnily prognózy IMF, které tvrdí, že tato finanční pomoc možní zemi překonat kritické období a udržet se hospodářskou stabilitu, vyhnou se politickým problémům a etnickým násilnostem a pokračovat eh, stabilizaci demokratických institucí, tak potom by uvedená finanční pomoc Unie splnila cíl. Z dlouhodobého hlediska by však bylo dobré, aby komise důsledně monitorovala, zda poskytnutá finanční pomoc přináší vžadovaný účinek. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní Eh, bych chtěl přivítat dorazivšího komisaře Borka a eh, slovo má teď paní Stassen Lorenz. Pane předsedo, Evropa se potýká s obrovskou hospodářskou krizí. Členské státy se nachází ve svízelné situaci a eh, občané postupují těžké životní podmínky. Jak můžeme Eh, takto vyplácet peníze vzdáleným zemím, když si nejsme schopni pomoci ani sami. Tato, do této makro eh, mm, finanční pomoci odplynulo už asi 7 miliard. Často jsou to dárky zemím, které jsou proslulé korupcí a organizovaným zločinem. A tentokrát je to Kyrgyzská republika. Makrofinanční pomoc má pomáhat sousedním eh, státům Evropské unie. Kyrgyzstan je ve střední Asii 7 tisíc kilometrů daleko. Není to žádný stát, který by souvisel s Evropskou unii, nejbrž s Čínou. Kdy tohle skončí? Dochází tam k porušování lidských práv a e, aktivisté jsou vězněni. Je to jedna z nejskorumpovanějších zemí světa. A Evropská unie ji vesele vyplácí 30 milionů eur, z nichž pět bude jenom takový dárek, s kterým si můžou dělat, co chtějí. Evropská unie jim prostě říká, dělejte si, co chcete. To je obrovský kontrast vůči Evropské unii. My se nacházíme na Prahu finanční propasti a platíme tady, jako by se nechumililo. Jsou to přitom těžko vydělané peníze daňových poplatníků a to všechno, aby mohla takto Evropská unie obdarovávat eh, vzdálené země, jako je Kyrgyzstán, to je ostuda. Evropská unie s tím musí skoncovat. Herzlichen Dank. Děkuji. A nyní má slovo paní Jegle. Pane předsedo, pane komisaři, vítejte. Já se vyslovuji pro 30 milionů makrofinancování pro Kyrgyzskou republiku a uvolnění těchto prostředků. Od roku 2010 byl Kyrgyzstán v neklidný Politicky se a ekonomicky se nyní stabilizuje a v stávající situaci je nutné, abychom my v souladu s dalšími mezinárodními aktéry nabídli podporu. Důležité je také, aby schválení pomoci bylo vázáno na určité podmínky jako dodržování lidských práv a budování skutečné demokracie se strukturami právního státu. Naše kontrolní, naše kontrolní instance by měly spolupracovat s kyrgyzskou vládou a dbát na to, aby těch 30 milionů euro bylo vynaleženo efektivně a udržitelně. Především výhled mm, pro využití evropských prostředků je pro mě rozhodující, aby Kyrgyzstánu bylo umožněno se eh, mm, zotavit mm, díky vlastním, z vlastní, využitím vlastních sil. Kyrgyzská republika se přihlásila k demokracii, zavázala se k mm, reformnímu procesu. Sociálně politické reformy musí probíhat s účastí občanské společnosti EU, musí poskytovat podporu, ale také muž ne, nesmí, se, nesmí váhat i s kritickými eh, hodnoceními. To, ta, jenom to nám zaručí důvěru, schopnost. Kyrgyzstán by ale neměl trpět nejednotnostmi na Evropské unii. Vzhledem k významu Střední Asie pro Evropu vidím tuto finanční pomoc jako pozitivní signál pro celý region. Děkuji. Děkuji paní Jegle, pan Rinaldi. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, pane komisaři. Nebudu opakovat obavy, které zde už zazněly ze strany naší instituce panem předsedou Moreirou. Je jasné, že tato makrofinanční pomoc by byla velmi důležitá. Pro ty, kdo znají tento region, je to akt nejen obchodní politiky, ale také zahraniční politiky ze strany Evropské unie. Kyrgyzská republika mezi prvními po své nezávislosti reagovala na výzvy obtížného přechodu k demokracii. Vytvořila demokracii se svými eh, světlými i stěnnými stránkami. Teď jsme zrovna v takovém slabším období a stala se členem VTO. Zaznamenala také regionální krizi, která se teď ještě v těchto měsících prohlubuje. To vše samozřejmě má svou cenu. Především v zemi, kde vládne velká chudoba. Tato pomoc dává Evropské komisi a celé Evropské unii velký význam pokud jde o realizaci některých strukturálních reform v Kyrgyzské republice, to by mohlo vyvážet také rostoucí roli Ruska a Číny v tomto regionu. Role Evropské unie a komise musí být eh, vykonávána opatrně, především pokud jde o sociální udržitelnost všech reform v této chudé zemi. Je to země, která si podle mě svou pomoc zaslouží, ale úřady musí také umět se naučit chránit lidská práva. Připomínám Azima Askarova, který je eh, nenásilným zástupcem uzbecké menšiny. Děkuji. Kyrgyzská republika, jakožto jedna z středoazijských států, prošla po sovětským obdobím s tragickými eh, dopady v roce 2010 a tyto události pak eh, také negativně poznamenaly ekonomii této země, ekonomiku této země. Eh, občané si zvolili ústavní reformu a země se poté pustila na cestu parlamentní demokracie. To představuje značnou výzvu jak pro tuto republiku, tak i pro její sousedy. v roce 2005 jsem se na vlastní oči mohl přesvědčit o komplexní situaci v této zemi. Kyrgyzská republika je zemí, která prochází velmi vážnou hospodářskou krizí, situací, která eh, zároveň zkouší tuto mladou demokracii. A výbor se rozhodl pro tuto pomoc. Já doufám, že to schválíme. Pan Andreas Merce. Doposud se Unii nepodařilo svůj eh, vliv, eh, hm, jak se upevnit v tak eh, významné centrální Asii. Ta hm, pomoc musela být odložena k ledu vzhledem k evropské krizi a Kyrgyzstán je jedinou zemí Střední Asie, který eh, jde směrem parlamentní demokracie, ale ještě před sebou má dlouhou cestu. Bude eh, eh, záviset na tom, jak dopadnou procesy, které v souvislosti s porušováním lidských práv. Pokud dopadnou negativně, tak e, se ukáže, že bude muset ještě nutné e, na tom pracovat. Doufejme, že evropská makrofinanční pomoc společně s ruskou pomocí e, bude sloužit rozvoji Kyrgyzské republiky. Děkuji. Někdo další se hlásí o slovo v rámci Catch the Eye? Není tomu tak, takže dám slovo panu eh, komisaři. Děkuji, pane předsedo. Několik poslanců otevřelo otázku, proč poskytujeme tuto makrofinanční pomoc zemi, která není součástí našeho tradičního sousedství. Já bych Mm, se domníval, že geostraticky Kyrgyzská republika patří do našeho sousedství, ale to je politická diskuse. Kritéria pro mikrofinanční pomoc um, předpokládají um, možnost schválení operací mimo klíčových oblastí MFE. A Kyrgyzstán splňuje tuto podmínku. Mm, Evropská pomoc eh, Kyrgyzstánu závisí na mm, zavádění parlamentní demokracie. Eh, několik kolegů zmínilo mm, křehkost parlamentní demokracie v Kyrgyzstánu a s tím mohu jedině souhlasit, ale současně je to eh, křehká země a tady bychom měli pomáhat, pokud chceme pomoci demokracii. Dále nutnost eh, přispět pro zachování politické a ekonomické stability během kritického období, ehm, aby nedošlo k opakování etnickému násilí, které by se mohlo přelít do sousedních zemí. Kyrgyzstán je jednou ze zemí v, ve střední Asii, která nemá žádné přírodní zdroje a tím eh, závisí na svých sousedech. Kromě toho jsou tam problémy menšin v těchto zemích. Jak už bylo řečeno, uzbecká menšina v Kyrgyzstánu. Kromě toho orientace evropské pomoci pro větší podporu zemí, které se drží demokratických eh, principů a principů lidských práv, samozřejmě nedokonale, o to mě nemusíte přesvědčovat. To je jeden aspekt, tedy obsah tohoto rozhodnutí um, mikro, mikrofinanční pomoci. Pak je tady ta institucionální otázka, zda je možné dosáhnout dohody mezi radou a parlamentem o tom, jaký postup by eh, se měl aplikovat a jak eh, to ovlivňuje vztahy mezi radou a parlamentem. Otázka je, proč by E, tato pomoc měla být obětí těchto sporů. Není to ospravedlnitelné a proto bychom se skutečně měli snažit tu e, slepou uličku, dostat se z té slepé uličky a e, o to žádám Radu a Evropský parlament. Děkuji. Děkuji srdečně, pane komisaři. Poslední slovo má pan zpravodaj Moreira. Pane předsedo, jsou dva dobré důvody, proč bychom měli podpořit tento návrh komise. Za prvé, makrofinanční pomoc není žádným dárkem. Je to investice Evropské unie do stabilizace tohoto regionu a k tomu, aby pomohla přechodu k demokracii v Kyrgyzské republice. Samozřejmě, makrofinanční pomoc je podmíněna určitými věcmi, především právním státem. Všechno to, co jsme tady viděli, a říká to i článek 5 tohoto nařízení explicitně, že je to podmíněno, že tato pomoc je podmíněna bojem proti korupci a podvodům. Měla by Evropská komise a Evropská unie odmítnout tuto pomoc na základě toho, jaká je situace v Kyrgyzstánu? A nebo naopak by měla tuto pomoc poskytnout, aby zvýšila schopnost eh, Kyrgyzské republiky dokončit demokratické reformy. Já si myslím, že právě to druhé stanovisko je tím správným stanoviskem a proto apeluji na vás, abyste podpořili tento návrh komise, abychom dali zelenou této makrofinanční pomoci Kyrgyzské republice. Děkuji panu zpravodaji, vážení kolegové. Rozprava k tomuto bodu je tímto uzavřena. Hlasování proběhne zítra ve 12 hodin. Nyní se dostáváme